Vážení kolegové, dobrý den. Zahajujeme zasedání. Jean-Claude Juncker, předseda komise, včera sdělil sdělení kolegia komisařů a rozdělení jednotlivých portfejů mezi komisaře. Konference předsedů výborů, která byla včera večer, navrhla rozhodnutí, které se má předložit konferenci předsedů politických skupin dnes ohledně zvláštních příslušných výborů pro jednotlivá slyšení dezignovaných komisařů a také program těchto slyšení. Rozpočtový výbor byl identifikován jako příslušný pro uspořádání slyšení paní Georgievy, komisařky nebo dezignované komisařky pro rozpočet ve spolupráci s výborem pro kontrolu rozpočtu. Ohledně programu těchto slyšení budou se konat 29. a 30. září a 1. října a potom 6., 7. a 8. října. Chtěl bych požádat, aby při všech slyšeních, které se týkají rozpočtového výboru, aby se nekonala v průběhu, kdy máme hlasovat o rozpočtu na rok 2015. Také jsem písemně vyjádřil náš zájem, abychom se účastnili slyšení pana Kajtelena ohledně jeho kompetencí v rozpočtové oblasti. To je tedy informace, kterou jsem vám chtěl sdělit. Na programu, ohledně programu bych se chtěl ujistit, zda s ním souhlasíte. A dále se budeme zabývat hlasováním o různých zprávách. Jsou to zprávy o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. To jsou zprávy, které nám byly předloženy v posledních dvou týdnech. První zpráva, o které budeme diskutovat, je zpráva o Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci v oblasti Castilla i León. Spravodajem Esteban González Pons a jedná se tu o 700 tisíc eur. Znáte pozměňovací návrhy. Máme tu pozměňovací návrh číslo 6, který je tedy pokryt a proto se o něm nebude hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 7 byl zamítnut zpravodajem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pour. 13 pro, 15 proti, je zamítnut. Číslo 8. O něm není třeba hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 9. Zamítnut pravodajem, ale kdo je pro? Proti. Ještě nemáme spočítáno, že? Takže ještě jednou, kdo je pro, prosím, zvedněte ruku. Proti. Zdrželi se. 15 pro, 14 proti. Je přijat. 10. O něm nemusíme hlasovat. 11, 12, jedničce, dvojice, trojice. Takže a čtyřka. E, Zamítnout zpravodajem číslo 4, kdo je pro? Chtěl bych navrhnout, abychom hlasovali elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 4. Kdo je pro, zmáčkne zelené tlačítko, kdo je proti, zmáčkne červené a kdo se zdržuje bílé. Je to pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 pro, 15 proti, pozměňovací návrh je zamítnut. Pour et deux abstentions. L'amendement numéro 5. Pozměňovací návrh číslo 5, o něm netřeba hlasovat. Budeme tedy hlasovat o celém textu, tak jak byl pozměněn, a to elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Přejete si slovo, pane Depre? Já nevím, co se děje, pane předsedo. Mám tu hlasovací kartičku, ale ona nefunguje. Donc j'ai voté. Hlasoval jsem tedy pro, prosím započtěte to. Le vote est clos. Končím hlasování. 28 pro, k tomu hlas pana Depre 29, 4 proti a nikdo se nezdržel. Budeme, nyní předám slovo, nebudeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají návrhu zprávy Polatanga. Je to také Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci Nizozemsko. Pozměňovací návrh číslo 6. O něm netřeba hlasovat. Pozměňovací návrh 7. Ehm, zpravodaj je pro. Budeme tedy eh, hlasovat, kdo je pro. Chcete hlasovat elektronicky? Dobře, budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 7. Pardon Bon, c'est pas. À main levée alors Quels sont ceux qui sont favorables Takže rukou. Kdo je pro? Prakticky všichni. Kdo je proti? Nikdo není proti, nikdo se nezdržel, je přijat. Pozměňovací návrh číslo 8 netřeba hlasovat, 9 také. Pozměňovací návrh číslo 10 Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Číslo 11. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? To je stejné. Pozměňovací návrh číslo 13. Opět zpravodaj je pro. Kdo je pro? Nikdo není proti? Ano. 3 proti. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? A zpravodaj je také pro. Děkuji. Kdo je proti? 5 proti. Pozměňovací návrh číslo 1. O něm se nehlasuje, už je zahrnut. Číslo 2. Kdo je pro? Proti. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh číslo 3. V něm se nehlasuje, je pokryt. Pozměňovací návrh číslo 4. Zpravodaj pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? zdrželi se, dva se zdrželi. Pozměňovací návrh číslo 5, o něm se nehlasuje, je pokryt. Budeme tedy hlasovat o celkovém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Text je přijat 29 pro, 3 proti. 29, tam depre, je započten. Přejdeme k hlasování o pozměňovacích návrzích o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci zpráva Liat Riada. Je to technická podpora spodnětu komise. A je tu pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Spravda je pro. Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Dva se zdrželi. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 11. Spravda je proti. Kdo je pro? Ruce dolů, kdo je proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 12, zpravoda je proti, kdo je pro? Ruce dolů, kdo je proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 13. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Možná bude lepší hlasovat elektronicky. Takže budeme hlasovat o 13 elektronicky. Všichni hlasovali? Zaznamenali jsme hlasy. Končím hlasování. Je přijat 24 pro, 6 proti. Pozměňovací návrh číslo 14. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Ruce dolů, kde proti? Zdrželi se je přijat. Pozměňovací návrh číslo 15. Zpravda je pro. Kdo je pro? Ruce dolů. Kde proti? Kde proti? Nikdo. Zdrželi se? Dva. Pozměňovací návrh číslo 16. Kdo, kdo je pro? Zpravodaj je pro. ruce dolů, kdo je proti. Zdrželi se. Pozměňovací návrh číslo 17, zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. zdrželi se, Tře se zdrželi, je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 18, Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo? Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 19, pravda je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, bude to jasnější. Takže budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Pan Depre je pro, Končím hlasování. Pozměňovací návrh je přijat. 17 hlasů pro, 15 proti. Pozměňovací návrh číslo 20. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. jsem návrh číslo jedna, zpravodaje. Prosím? Hlas bez mikrofonu. 19 a 1. Takže pozměňovací návrh číslo 1, zpravoda je pro. Děkuji. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Tři. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 2. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh číslo 3. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Ruce dolů. Kdo je proti? Zdrželi se? Tři. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo čtyři. Spravda je pro. Kdo je pro? Proti? Tři zdrželi se? Nikdo. Pozměňovací návrh číslo 5, zpravda je pro, kde je pro? Děkuji, ruce dolů, kde je proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Zdrželi se? Nikdo se nezdržel. Přijat. Pozměňovací návrh číslo 6. zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Ruce dolů. Kdo je proti? zdrželi se, dva. Přijat. Pozměňovací návrh číslo 6. Zpravoda je pro. Omlouvám se, uvádí předseda 7. Kdo je pro? Děkuji, ruce dolů. Kdo je proti? Tři proti. Kdo je se zdržel? Tři. Pozměňovací návrh číslo 8, zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji, ruce dolů, kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Nikdo. To byla osmička. Nyní pozměňovací návrh číslo 9. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? 3, kdo se zdržel, 2, 3. O celém textu, tak jak byl později, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování, pan Depré proti, a eh, pardon, pro. Takže 26 pro, 3 proti, Nous allons maintenant... Nyní budeme eh, hlasovat o návrhu zprávy Georgese Kircose. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, týká se o návrh týkající se střední Makedonie v Atice, Řecku a o 6 milionů 96 tisíc eur. Pozměňovací návrh číslo 6, o něm nemusíme hlasovat, je pokryt. Číslo 7, zpravodaj žádá zamítnutí. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Pro sedmičku. Vypadá to velice nátěsno, navrhuji tedy elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Pane Depre, už to funguje? Výborně. Pozměňovací návrh byl tedy schválen 17 hlasy proti 15. Pozměňovací návrh číslo 8. Zpravodaj je pro. Budeme hlasit elektronicky? Ne, není to třeba. Zvednutím ruky tedy, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Nikdo. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 9. Nemusíme hlasovat ani o desíce, ani o jedenáctce. Nyní 12. 12. Eh, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování je přijat 17 hlasy proti 15. Pozměňovací návrh číslo 13. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Můžete dát ruce dolů. Kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo. Je přijat. To byla třináctka. Nyní tedy čtrnáct. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Vypadá to velice natěsno. Opět budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je zamítnut. 20 hlasů proti 10. Pozměňovací návrh číslo 15, o něm hlasovat nemusíme, je pokryt. Jednička tež, dvojka tež. Trojka tež. Nyní čtyřka. Zpravoda je proti. Budeme hlasovat elektronicky. Elektronicky, ano. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je přijat 16 proti 15, dva se zdrželi. Pozměňovací návrh číslo 5. Ten je pokryt, o něm nebudeme hlasovat a hlasujeme tedy o celém textu, tak jak byl pozměněn, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni jsme hlasovali, Končím hlasování. Tato zpráva byla přijata 29 hlasy, čtyři byli proti, nikdo se nezdržel. Následovat bude hlasování o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci žádost týkající se Rumunska. Zpravodaj je Siegfried Muresan a jedná se tu o 3 571 150 eur. Pozměňovací návrh číslo jedna, ani hlasovat nebudeme. Nyní osmička, zpravoda je proti. Kdo je pro? Číslo osm? Kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Kdo se zdržel? je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 9. Možná pan zpravodaj by nám mohl upřesnit ten ústní pozměňovací návrh. Uh, Děkuji, pane předsedo. Je to zpráva našeho kolega doktora Negresku. V původní, eh, podle původní verze bychom to museli prohlásit za nepřípustné, protože navrhuje zvýšení návrhu podle inflace vzhledem k dlouhému hodnotícímu období komise, ale to je nepřípustné. To není možné podle nařízení pro EGF. Máme ale kompromis, ústní pozměňovací návrh podle kterého, který v podstatě otevírá otázku délky toho období způsobem, který je kompatibilní s nařízením EGF. Proto navrhuji ústní pozměňovací návrh k tomuto návrhu, tak aby na konci bylo lituje velice dlouhého hodnocení v 17, délce 17 měsíců, vzhledem k tomu, že v roce 2012 a 2014 klesla kupní síla a vyzývá komisi, aby navrhla opatření, aby toto problém byl řešen v podobných situacích v budoucnu. Tak toto můžeme akceptovat. Kdo je tedy pro tento pozměňovací návrh? S tím ústním pozměňovacím návrhem, eh, kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo? Jeden. S tímto ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje je tedy přijat tento pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh číslo 10. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Ruce dolů. Kdo je proti? Je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 11. Spravodaj je ústním pozměňovacím návrhem upřesňuje. Máte slovo, pane zpravodaji? Um... Děkuji, pane předsedo. Ano, i my Ústní pozměňovací návrh navrhuje vyškrtnutí poslední části toho návrhu tak, aby nyní byl. Zdůrazňuje, že podmínky na trhu práce se za posledních 17 měsíců změnily a měří, že další analýza na základě ekonomické finanční situace v 2014 by měla proběhnout. Tečka. Poslední část, eh, revidovaný rozpočtový rámec a tak dále vyškrtneme Eh, to, ne, eh, to protože by to bylo proti eh, nařízení EGF. Takže tečka po slově se předpokládá Forsin a doporučuji jeho přijetí. Dobře, budeme tedy hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 12. Zpravodaj je pro. Je tam ještě jedno upřesnění, dodatek, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Tři proti. Zdrželi se? Nikdo. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 13 je již pokryt. Pozměňovací návrh 14, zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Devět je přijat. Pozměňovací návrh číslo 15. Zpravda je pro. Kdo je pro? Ruce dolů, kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh číslo 16, pravda je pro. kde pro? Ruce dolů, kdo je proti? Čtyři, pět. A kdo se zdržel? Nikdo. Přijat. Pozměňovací návrh číslo 17. Spravda je proti. Kdo je pro? Vypadá to hodně natěsno. Budeme hlasovat elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat 17 hlasy proti 13, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 18. Spravda je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Tři. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo 19. Zpravda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Nikdo? Je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 1 je pokryt. Nehlasujeme o něm ani o dvojice. Pozměňovací návrh číslo 3. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Ruce dolů. Kdo je proti? Tři. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh číslo 4. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat raději elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 16 proti 13 přijat, 3 se zdrželi. Číslo 5. Zpravodaj je proti. Budeme hlasovat elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 16 pro, 13 proti, 3 se zdrželi přijat. Pozměňovací návrh číslo 6 je pokryt, takže budeme hlasovat o celém textu, tak jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Text je přijat. 29 hlasů je pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy Anely Jatermaky. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci žádost pro Aragon Food and Beverage Španělsko a jedná se 260 tisíc eur. Pozměňovací návrh číslo 6 o něm hlasovat nebudeme. Pokryt číslo 7 s dodatkem zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Ruce dolů jde proti. Zdrželi se nikdo a nikdo není proti. Pozměňovací návrh číslo 8, zpravodaj pro, kdo je pro? Kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo. Pozměňovací návrh číslo 9. Spravda je pro, kdo je pro? Proti? Ne? Ano, jeden hlas. Nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh číslo 10. zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Nikdo se nezdržel. Přijat. Pozměňovací návrh číslo 11 má dvě části. První část Spravodaj je pro první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo? Druhá část. Začíná slovy points out. Spravodaj je proti. Eh, Kde pro? Budeme hlasovat elektronicky o druhé části jedenáctky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Druhá část je přijata 17 hlasy proti 14. Pozměňovací návrh číslo 12. Má také dvě části. Nejdříve budeme hlasovat o první části. První část zpravodajka je pro. Kdo je pro? Jednohlasně. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Nyní k druhé části zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? 6. Zdrželi se. Druhá část je přijata. Pozměňovací návrh číslo 13. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Ruce dolů, kdo je proti? 3. Nikdo se nezdržel? Ne. Čtrnáctka, zpravodajka je pro, kdo je pro? Ruce dolů, kdo je proti? Tři, nikdo se nezdržel? Ne. Pozměňovací návrh číslo 15, zpravodajka je pro, kdo je pro? Myslím, že to je jednomyslné. Kdo je proti? Nikdo, nikdo se ani nezdržel. Pozměňovací návrh číslo 16. Zpravodajka je pro. Děkuji. Kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Ne, nikdo. Pozměňovací návrh 17. Tam máme ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Prosím, máte slovo. Je padá. Není tady. Takže ten text neznáte. Tedy s tímto ústním pozměňovacím návrhem, eh, kdo je pro? Děkuji, ruce dolů, kde proti? Tři, čtyři proti, nikdo se nezdržel. Je tedy přijat. Pozměňovací návrh číslo 1, o něm nehlasujeme, ani o dvojice jsou pokryty. Pozměňovací návrh číslo 3, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Ruce dolů, kde proti? Tři. Kdo se zdržel? Nikdo. Je přijat. Pozměňovací návrh číslo čtyři. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Myslím, že to je jednohlasné. Je někdo proti? Nikoho nevidím, ani žádné zdržení se. Pozměňovací návrh číslo 5, o něm hlasovat nebudeme pokryt. Budeme tedy hlasovat o celém textu, tak jak byl pozměněn. Zahajuji elektronické hlasování. Vous avez tous voté. Le scrutin est clos. Všichni hlasovali, končím hlasování. Takto pozměněná zpráva tedy je přijata. 29 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Poslední hlasování, k němu předám slovo Žeradovi Depre. Jedná se o sedm převodů, eh, které se týkají oddílu 3 komise na rozpočet 2014. Chtěl bych vás upozornit o naléhavost třicítky, to se týká Sudánu, Jižního Sudánu. Rozhodnutí číslo 30. Pane Depre, máte slovo. Pane předsedo, je to velice prosté. 12, 13, 14, 15, 16 a 17, o kterých budeme hlasovat, jsou naprostě, naprosto nezbytné, to musím říct si kolegům, protože se jedná o rozhodnutí, která eh, znamenají, že kdybychom nyní neschválili tyto převody, tak bychom nemohli eh, realizovat ta rozhodnutí, o kterých se právě teď hlasovali. Eh, abychom mohli provozně vyřešit, eh, splatit to, o čem jsme teď hlasovali, můžeme nyní hlasovat a blok o všech těchto 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pan předseda, takže u těch šesti pozměňovacích návrzích 12, to nejsou pozměňovací návrhy, to jsou převody. Dobře, takže u těchto, tyto převody jsou eh, důsledkem našeho předchozího hlasování. Je to tak? Ano. Budeme tedy hlasovat unblock o těchto šesti eh, převodech. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro. Kdo je proti? Tři. Zdržel se někdo? Dva. Předám slovo Žeradovi Depre pro rozhodnutí číslo 30. Je to velice naléhavé, už jste to řekl, pane předsedo, jedná se o 20 milionů eur v závazcích a platbách pro humanitární naléhavou pomoc Jedná se o potravinářskou pomoc a potravinovou pomoc a o pomoc e, obětem konfliktu v Jižním e, Sudánu. Jedná se o dramatickou humanitární kritickou e, situaci. Je tam velký počet dětí. Komise si přála, aby tento prostředek už byl uvolněn v prosinci, pardon, v srpnu ale v srpnu eh, jsme to nemohli schválit a proto je naprosto naléhavé, abychom to odhlasovali co možná nejdříve, tedy dnes. Ještě někdo žádá o slovo k tomuto textu, poté co promluvil pan Depre. Pan Depre tedy eh, navrhuje, abychom to odhlasovali, je to naléhavé. Kdo je pro? Myslím, že byly zvednuty všechny ruce. Je někdo proti? Nikdo se ani nezdržel. Dobře. Tímto jsme dokončili hlasování. Pozměňovat. Takže to byly e, prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a nyní nás čeká rozpočet rok 2012. Pozměňovací návrhy e, mohou být předkládány již e, do dneška ještě dopoledne, kdy mohou politické skupiny přiložit poslední pozměňovací návrhy. A předám slovo paní eh, zpravodajce Gardia Zabal, aby nám sdělila více o těchto pozměňovacích nebo o těchto prvcích rozpočtu a následně budou hovořit kolegové, kteří se budou přát. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Již jste to řekl. Je to... První část pozměňovacích návrhů jsme již měli a za politické skupiny nyní vypršela lhůta v rámci tohoto prvního kola, abych to tak nazvala. V rámci prvního kola jsme měli 80 90 pozměňovacích návrhů, 515 výborů a zbytek eh, předložili jednotliví poslanci. 890 pozměňovacích návrhů zní to jako velké množství, ale v podstatě to není až tak velké číslo, pokud to srovnáme s ostatních rozpočtových procesů, s ostatními rozpočtovými procesy z minulých let ten první návrh rozpočtu, to je něco, co se vždy předpokládá v tomto případě by to bylo předloženo mezi dvěma volebními obdobími. Staří poslanci odcházeli, noví přicházejí, takže z organizačního hlediska je to poněkud komplikované. A týká se to také právě předkládání pozměňovacích návrhů a samozřejmě staří zkušení poslanci mají jistou výhodu v takovémto případě. Co se týče jednotlivých rubrik, eh, tam v podstatě nemám co říct. To se týče rubriky 1a, inovace, zaměstnanost, tam máme 192 pozměňovacích návrhů, což je velké množství. A musím říci, a to platí v podstatě pro veškeré programy a okruhy a pozměňovací návrhy v nich předložené, tam je snaha eh, výjmout z návrhu rozpočtu škrty, které provedla Rada, a to jak v oblasti závazku, tak v oblasti plateb, tak, abychom se dostali zpět k původnímu návrhu komise. Navýšení se týkají zejména malých a středních podniků a dalších věcích. Pak zde máme tři agentury pro dozor bank. I zde je pozměňovací návrh, který chce navýšit prostředky. A pak zde máme přípravné akce a pilotní projekty. Pokud bychom dohlednili veškeré pozměňovací návrhy, které eh, jdou ještě dál, než jak to předložila komise, tak se dostaneme k částce asi 63 milionů komise nad to, co tedy pozadovala komise 1B, kohezní fondy, regionální povede, politika, 33 pozměňovacích návrhů. Většina z nich se snaží vrátit zpět k původnímu návrhu komise, takže je tady celá řada navýšení pro plateb, pro platby a Cílem je zejména to zajistit dokončení financování programů, které ještě zbývají z minulého období. A pak jde také o navýšení fondu pro nejchudší, kde je požadováno 22 milionů v oblasti závazků. Ale jsou tam také pozměňovací návrhy, které se týkají plateb. Pak zde máme jeden pilotní projekt, a máme 9 milionů pro závazky a 7 milionů pro platby. 56 pozměňovacích návrhů v rámci dalšího okruhu. Opět se jedná zejména proto o to vrátit se k původnímu návrhu komise. Pak tam máme tři výrazné pozměňovací návrhy, ty se týkají ekonomických záležitostí. Zde v jednom okruhu má dojít k restrukturalizaci odvětví cukru, a zde je snaha navýšit prostředky pro tuto restrukturalizaci. Kolegové, které se věnují zemědělské politice a ekologii, byly velice ambiciozní při vypracovávání pozměňovacích návrhů. Jednalo se téměř o 3 miliardy eur. Je třeba to ještě detailně zanalizovat objektivně. 66 pozměňovacích návrhů bylo v rámci okruhu 3. Opět je zde snaha vrátit se zpět k původnímu návrhu komise. A pak je zde program Creative Europe, multimediální aktivity a také některé agentury, například Agentura pro asyl a pro rovnost mužů a žen. To bych rád potrhl. Zde se navrhuje navýšit prostředky o 20 milionů, v rezerv, ale v rezervě mají být ponechány prostředky pro případ, že dojde k nějakým mimořádným okolnostem. V takovém případě bychom ty prostředky již měli v rezervě a mohli bychom je zmobilizovat mnohem jednodušeji, pokud by tedy tady byla potřeba financování tak by nebylo nutné přistupovat k tomu, že by se přijímaly další opravné rozpočty. Co se týče 1a, zde máme 157 pozměňovacích návrhů, 392 milionů eur nad návrh komise. To je částka, na kterou bychom se dostali pomocí těchto návrhů a tím bychom značně překročili rámec, který máme k dispozici, pokud bychom akceptovali veškeré tyto návrhy. Znamenalo by to, že bychom museli použít flexibilizační prvek. Zde se jedná o historické zásadní věci, kterým se věnuje Evropský parlament, humanitární pomoc, politika sousedství, spolupráce s Východem a s Palestinou. Kategorie 4 většina pozměňovacích návrhů, bylo jich 22 se týká toho, aby se zrušily administrativní škrty v oblasti provádění programu. A nyní několik slov k agenturám. Rada seškrtala prostředky 15 agenturám. A tady je snaha u osmi agentur toto zrušit a u šesti agentur je snaha navýšit prostředky nad to, co navrhla komise. Máme zde dvě skupiny pozměňovacích návrhů. Jednak to je ta skupina, která se snaží navýšit prostředky nad e, původní návrh komise a druhá skupina se týká plánování a řízení agentur. Tam jde o to, že mělo dojít eh, k seškrtání personálu o 5%, ročně to mělo být 1%, tak toto komise dohodla s agenturami. A dále se bylo dodatečné přání část zaměstnanců umístit do jakéhosi půlu a my jsme s tím nesouhlasili. A pozměňovací návrhy, které byly předloženy, se snaží zrušit těch dodatečných 5% k těm pěti, které byly jaksi zavedeny dodatečně k těm pěti procentům, které již existovaly. Je to poněkud komplikované, ale když eh, si srovnáme ten původní plán s těmi pěti procenty, tak eh, se to z toho relativně jasně jeví. Zde je důležité, abychom měli jasný přehled o tom, co probíhalo. Pane předsedo, to bylo takové schrnutí toho, co navrhly výbory a já si velmi rád vyslechnu politické skupiny, jejich názor. Lhuta vyprší dnes, ale možná by se mohly politické skupiny vyjádřit o tom, co by ještě rádi očekávali a mne by velmi zajímalo, jaké cíle jsou v oblasti plateb či jaké strategie budeme my jako parlament sledovat, či bychom měli sledovat proto, abychom zajistili to, že účty, které ještě nejsou proplacené, proplaceny budou co možná nejdříve, protože tady skutečně došlo k velkému prodlení. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní zpravodajko. Podíváme se na to, co říkáš pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Momentálně Tady zahajujeme, aspoň podle mého názoru, debatu o těch návrzích pozměňovacích, které byly předloženy. Je jasné, že co se týče těch jednotlivých rozpočtových položek a je zásadních linií a okruhu, tak tady nám jde zejména o okruh 1, tak okruh, který se věnuje růstu, zaměstnanosti. A myslím si, že musíme vyřešit jeden problém. Musíme učinit vše pro to, abychom ho vyřešili. A to je problém, který bude mít v roce 2015, a to je právě otázka plateb. Nesmíme zapomínat na to, že finanční rámec, víceletý finanční rámec, který jsme eh, schválili. Eh, tedy rámec 2014-2020 je mnohem eh, méně vybaný prostředky než ten minulý, což nám ubírá na flexibilitě. My jako parlament jsme ovšem požadovali, aby došlo k revizi nového víceletého finančního rámce a komise měla přijít s návrhem do roku 2016, návrhem této revize. My zde máme rozpočet, který by měl být důvěryhodný a rovněž jde o to, abychom dodržovali zákony. Nemůžeme nechat ten problém pladat nevyřešení, je to problém, který je velice urgentní a je důležité, abychom ho právě zohlednili v rozpočtu pro rok 2015. Dále je nepřijatelné, aby eh, ve fondu, který má pomáhat tím nejvíce, nejvýhodněným, který se tedy zabývá sociálními otázkami a také je to otázka mléka a ovoce do škol. A, a to jsou, myslím, pozměňovací návrhy, které bychom mohli všechny, všichni jak ty podpořit. Nesmíme zapomínat ani na interní solidaritu, ale pozor ani na solidaritu externí. Já tady mám na mysli okruh čtyři, to jsou problémy sousedství a dále otázky, které se týkají humanitární pomoci, což eh, si myslím, že předložené pozměňovací návrhy by měly být podpořeny všemi zde na výboru pro rozpočet. Děkuji mnohokrát. Uh, Já chci jenom podpořit, co řekl předřečník. Co se týče humanitární pomoci, tak se domnívám, že organizace je uh, Eh, byla velice těžce postižena škrty. Já jsem se sešla se zástupci této organizace a stále ještě čekají na 10 milionů, které měly dostat minulý rok, což samozřejmě je dostalo do velice obtížné krizové situace, protože to má dominový efekt na všechny služby, které se pokouší poskytovat um, v terénu. Proto bychom, myslím, měli um, přijít s nějakým E, postojem, abychom mohli zaplatit ty platby, které jsme přislíbili, především těm, kteří je nutně potřebují. Musíme e, si stanovit priority. Někdo to potřebuje naléhavěji než jiný. Je to vždy urgentní, ale humanitární situace, ty skutečně musí být prioritou. Děkuji. Pán Zaň má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My úplně souhlasíme s tím, aby veškeré úsilí bylo vynaloženo na vyřešení tohoto velice závažného problému s platbami. A také bychom chtěli, aby komise stanovila uh, nějaké priority. My teď máme rozpočet, máme v této části, která byla stanovena, uh, Musíme zjistit, odkud brát zdroje a potom je naměř, nasměřovat na priority, které parlament spolu s novou Evropskou komisí prostřednictvím předsedy Junckera stanovil pro mandát. Takže je to nezaměstnanost mládeže, růst a politiky zaměřené na růst. A co se týče okruhu 3, zejména se jedná o imigraci. Navrhovali jsme tedy několik pozměňovacích návrhů, jak navýšit tyto finanční prostředky pro Frontex, tak aby problém imigrace se vyřešil na evropské úrovni a aby celá Evropská unie se podílela na jeho vyřešení. Ohledně okruhu 5 eh, tam žádáme od eh, komise, aby eh, aby zjistila, které výdaje nejsou prioritní, protože podle nás Můžeme totiž eh, ještě škrtat tak, abychom mohli uvažovat o prioritnějších částech eh, tohoto okruhu a tam nasměřovat prostředky. Děkuji. Děkuji. Pan Debre. Děkuji, pane předsedo. V naší skupině. Diskuze ještě neskončila, ale myslím, že už mohu předběžně něco eh, říci, tam, kde máme konsensus. Především očekáváme, že pro rozpočet a pro provedení rozpočtu na rok 2014, tak stejně tak v roce 2015 se musíme zaměřit eh, hodně na situaci která bude neudržitelná, pokud podle logiky rady eh, se bude postupovat dál. Takže potřebujeme mít jasně eh, stanovenou hranici eh, plateb, abychom mohli se znovu navrátit do té částky, která byla původně navržena ze strany komise. A pak došlo k, různé, k různým změnám oproti před prostředkům, které byly přepokladany. Co se týče závazku, tam ještě diskuze neskončila ohledně úrovně závazku. Někteří v naší eh, skupině, a já to mohu říci, že odhadují, že bychom měli žádat nejdříve vyřešení otázky závazku a potom tedy plateb, protože jinak nevytvoříme objektivní situaci pro možnost plateb. Musí naše závazky umožňovat, abychom vyřešili problém, se kterým se nyní setkáváme v oblasti plateb. Kromě toho tedy jsme ještě nestanovili úroveň, na kterou chceme stanovit objem závazku na rok 2015. Ta diskuze byla mm, vedena včera. Co se týče priorit, eh, které zde máme v rozpočtu na rok 2015, mám na úrovni závazků. Ohledně situace ve východní Evropě a zejména ve prospěch Ukrajiny bychom měli uvažovat mm, o tom, jak využít tyto prostředky, protože tam máme velikou zodpovědnost zejména vůči Ukrajině a nemůžeme dovolit, aby tento stát, který nyní eh, čelí eh, takovéto válečné situaci, aby se dostal ještě do eh, hospodářské krize, ze které se nedostane. A odhadujeme tedy, že prostředky naléhavé a pro eh, humanitární situace v Africe eh, bychom měli revidovat směrem nahoru. A potom víte, eh, že je tu celá řada programů, které se zaměřují na malé a střední podniky jak je modernizovat a více začlenit. A tomu my eh, opravdu přikládáme veliký eh, význam, nedám také o digitalizaci, pro nám o jejich eh, digitální budoucnost. Takže to jsou v podstatě ty hlavní směry naší úvahy, které se týkají rozpočtu rok 2015. Děkuji, pan Kolmer. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl velmi poděkovat paní zpravodajce. S potěšením jsem vzal na vědomí, že ji neodstrašil e, ten počet pozměňovacích návrhů, kterých je téměř tisíc, tedy musím říct, opravdu skládá mi kompliment, skvělý výkon z její strany. My jakožto EKR jsme Eh, projednávali tento týden rozpočet a musím vám říci, že my tento rozpočet nepodpoříme. A to proto, protože v tomto rozpočtu nevidíme, že by se řešil zásadní problém, zásadní problém toho, že závazky a platby se neustále od sebe oddalují. Ten problém se prostě v tomto rozpočtu neřeší. O tom jsme již hovořili. Myslím si, že dnes nemusím zacházet do detailů v této věci. Vy tam ten problém vidíme velice jasně. Vidíme to také jako právní problém. A to proto, že z těchto nepokrytých plateb mohou narůstat dluhy a Evropská unie nesmí dělat dluhy, nezávisle na tom, jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů, my jakožto politická skupina, a to protože jsme toho názoru, že v některých bodech je možné ušetřit finanční prostředky, které bychom mohli na jiném místě vynaložit lépe, například tam, kde jde o investice, růst a zaměstnanost. To je, myslím, nesporné, zmiňovali to všichni předřečníci a proto se snažíme rozpočet silněji zaměřit na tyto oblasti. A v tomto duchu jsme předložili naše pozměňovací návrhy e, v celkovém objemu asi 80 milion eur, kde jsme toho názoru, že je právě možné je ušetřit a vytvořit tak rezervy. Děkuji, pan Delano. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato diskuse je velice zajímavá, ale my jako Evropský parlament Eh, máme jen určité možnosti, které nám byly eh, sníženy. Bylo z toho koláče dosti ukrojeno, takže musíme si stanovit priority. Máme tu tři jasné priority. První je humanitární situace a solidarita. A to je jak vnitřní, tak vnější situace. Potom je to růst a zaměstnanost a obě dvě eh, se mohou um, určitým způsobem slučovat. Já bych nechtěl zapomínat na to, že mnoho společenství nyní očekává, zejména ze strukturálního fondu, eh, prostředky. Je to otázka plateb, nepochybně tam je zapotřebí najít nějaké řešení a mně dnes připadá, že otázka plateb je otázkou, která je zásadně prioritní a my musíme jednat společně tak, abychom ji vyřešili. Opět, bude zapotřebí najít zdroje, pokud si budeme přát, aby Evropa hrála svou úlohu skutečně na, eh, v otázkách růstu a zaměstnanosti. Děkuji. Slovo má pan Zdechovský. Vážený pane předsedo, za vaše slovo i za to, jakým krásným způsobem vyslovujete mé jméno. Opravdu si to velice vážím. Děkuji i paní zpravodajce za její výbornou práci, kterou, odved... <laughs> kterou odvedla na rozpočtu a sám jako zpravodaj rozpočtu v, v, ve výboru LIBE. Vím, že ta práce na rozpočtu je velmi, velmi těžká a proto jí skládám svoji velikánskou poklonu. Já bych chtěl říct, že e, z našeho pohledu je velmi, velmi důležité, že Evropská unie nesmí dělat dluhy. To zdůrazňuji. Musíme se chovat odpovědně a musíme se chovat předvídatelně. Na druhou stranu zase za sebe říkám, že v tuhle chvíli podle mnoha výzkumů má řada občanů Evropské unie, především eh, ve východní části, prostě strach o svoji bezpečnost, o svoji budoucnost. A já tady odpovídám na, na to, co říkali tady kolegové. Ten rozpočet je udělaný třeba v, v oblasti bezpečnosti, v oblasti imigrace tak, abychom na těchto otázkách nešetřili, nicméně se chovali odpovědně jako člen eh, kontrolního výboru eh, se nyní velmi důsledně seznamuji s některými programy a říkám vám, že je opravdu možnost na některých programech šetřit. A nemyslím, že to jsou humanitární programy. Jsou to některé programy, které tady jsou z minulosti, kde se plítvá penězi. Plítvá velmi penězi kde se dělají konference pro konference, kde se opravdu, nikoliv nevybírají projekty na základě toho, že ty projekty jsou nejlepší, ale na základě toho, aby měl každý stát nějaký projekt. A já říkám z hlediska mého budoucího mandátu a působení v tomto výboru, že budu proti tomu, aby jsme tímto způsobem do budoucna plýtvali. Děkuji vám za pozornost a přeju hodně zdaru při projednávání rozpočtu. Děkuji, pan Hoist. Merci, président. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Euh, Já se domnívám, že naše mm, rozpočtová diskuse euh, je na úrovni EU je trošičku jiná než diskuse v členských státech a regionálních orgánech. E, ta e, debata o rozpočtu je vždy debata o programová. Co bychom měli dělat? Zda na to máme prostředky, jaké jsou naše priority? Měli bychom měnit priority podle toho, kolik um, peněz nebo prostředku máme, kolik peněz potřebujeme na ty naše priority. To je standardní diskuse o uh, programu na příští leta. My jsme ve velice specifické situaci, protože musíme projednat ten program, ale ve skutečnosti nevíme, jak velký ten dluh, uh, vlastně svým způsobem dluh bude, protože uh, tam je mm, mezera na konci roku 2014. Můžeme předvídat, že dnes jenom v 1B ten rozdíl je 10 miliard. Více méně. To znamená, jsou tady žádosti, které jsou dorazily do Bruselu a ty lidé čekají na platby. To je 10 miliard. Máme ještě tři měsíce do konce roku, takže uvidíme, jaký bude ten deficit na konci roku. Můžeme to v podstatě předpovídat. Takže, já bych, takže naše diskuse o programu bude um, náročná, protože nevíme, kolik budeme platit za staré platby. A v roce 2015 to je poslední rok eh, podle N plus 2. To znamená, že to je poslední um, vlastně jako ukončení všech projektů z roku 2013, takže to je velice uh, specifická situace. To je jasné. Problém je, že náš rozpočet na rok 2015 podle stropů, které máme, protože ty stropy definují, nevyřeší ten problém. A toho si musíme být vědomi. Proč, kdy, když, když diskutujeme rok 2015, tak ten problém nebude vyřešen, tam bude stále deficit. A abych byl velice mm, stručný, to je vlastně, my se vlastně snažíme ten problém opravovat, napravovat, ale on by se měl změnit. Jeden z eh, těch eh, prvků je, že jsou různá řešení podle různých politických ehm, stanovisek, ale jak to vypadá, jaké jsou závazky, co se týká eh, čistých plátců peníze jdou do Bruselu a pak se vrací, vrací čistým plácům. To znamená, že my nakonec vracíme peníze členským státům. To je systémový problém. My se snažíme um, ten systém napravit, ale přitom neznáme reálnou, skutečnou situaci v rozpočtu. Jaký, jaký, je, tam, jaký je tam ten rozdíl? Děkuji, pan Ali. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já chci um, pogratulovat zpravodajům rozpočtu. Um, chápeme, jak obtížný ten proces je. Problém, který mm, tady vidíme, bohužel se o každém uh, rozpočtovém roce nevidíme žádné změny politice, mm, sestavování rozpočtu ze strany komise, e, zahájení restrukturalizace rozpočtu s ohledem na e, proplacení závazků, do kterých vstoupila komise či členským zemím. A to samo o sobě mm, vytváří podmínky vytvoření velkých deficitů v členských zemích. Během slyšení a celkově Evropská komise by měla mm, začít dialog a rozpočet, o rozpočtu, který je schválen Evropským parlamentem, se my Hmm, eh, se mi nezdá, že jsem eh, v souladu s tím, co se děje ve skutečnosti, v realitě. Je tady velký, velká hora závazků a nikdo je neproplácí. Na druhé, na druhé straně jsme zavedli omezení 3% hmm, možného deficitu a současně komise neplní své závazky učit členským zemím a ne, eh, proplácí platby. Pane předsedo, vy jste tady uh, myšlenku, že vstoupíme do dialogu s rozpočtovými výbory členských států. Mohli bychom získat informace z první ruky, to by nám umožnilo větší flexibilitu, což by pomohlo jak Evropskému parlamentu, tak našemu výboru a také by to usnadnilo naši komunikaci s Evropskou komisí. Neměli bychom eh, naslouchat pouze názorům úředníků Evropské komise. Děkuji vám. Děkuji. Paní zpravodajko, s úlevou tedy po těchto příspěvcích můžeme stanovit určitou hierarchii jednotlivých pozměňovacích návrhů oproti jiným. Děkuji za všechny tyto návrhy na to, že zapotřebí najít kritéria, jak co možná nejlépe zhodnotit. Přejete si promluvit? Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda poděkovala za veškeré poznámky kolegů a také za přátelská slova, která zde zazněla. Myslím si, že rozhodně nalezneme schodný postoj, co se týče závazků. A to, co řekli kolegové, mě vede k názoru, že většina politických frakcí bude s takovýmto kompromisem jistě spokojená a že se nám podaří dosáhnout kompromisu také, co se týče našich priorit. Co se týče plateb, zde je třeba se shodnout ještě s radou. To je tedy zcela jiná kapitola a problém spočívá v tom, že máme obrovský rozdíl mezi závazky a platbami. Tam chybí prostředky a možnosti, naše možnosti, jak jednat, jsou omezené. Jedná se o 4 miliardy eur. Z roku 2013 máme deficit 23 milionů, který nebudeme moci vyřešit. A e, to, co bude vš- celá řada tedy neuhrazených faktur bude přenesena na rok 2015 a také nebude možné to dořešit. Proto je nutné, abychom ještě jednou hovořili o všem a mělo by to být prioritou našeho výboru. A hned po této diskuzi již za, s touto prací začneme. Jak můžeme tedy opravit víceletý finanční rámec? Buď tedy e, snížíme závazky, či zaplatíme to, co zaplatit musíme. Ano, snížit závazky to je jistě možné, ale kde? Pokud tedy nemáme žádné peníze, pomocí kterých budeme moci to, to, k čemu jsme se zavázali platit, tak k čemu bychom se vlastně měli zavazovat. Máme zde tedy hranici 1% HDN, ale já se ptám, kde chcete seškrtat 23 miliard eur? Kde chcete seškrtat v rámci zemědělské politiky, regionální politiky? Vždy je to jednoduché říci, že seškrtáme závazky, ale tady nejde o 100 milionů, jde o více, jde o miliardy, jde o miliardy eur a proto to není problém závazků, ale ten problém spočívá v podstoji rady. Pokud se škrtáme závazky, tak bude stále ještě důležité, abychom měli dost prostředků na platby. Často máme méně peněz na platby, ale máme více závazků. Pokud je tady záměr snížit příspěvky do rozpočtu EU, tak je třeba si jasně zvážit, kdo kde co se škrtá. Já jako zpravodajka a členka politické skupiny SAD se nebudu zasaho, zasazovat o to, abychom se škrtali v, na, na, v rámci rozvojové politiky zemědělství a tak dále, těch dů, v rámci těch důležitých oblastí. Ono je hezké mluvit obecně, ale pokud pak dojde na detaily, tak to rozhodně není jednoduché. Ano, ďábel se skrývá v detailech, takže budeme mít příležitost vrátit se k těmto pozměňovacím návrhu a najít společně nějaké uh, zodpovědné eh, řešení. Zde ve výboru pro rozpočet a myslím, že tím, že jsme se přihlásili do rozpočtového výboru, jsme udělali takový test sebezapření, protože my jsme eh, takovým obrázkem reality a realita a v politice často bývá eh, opačným eh, obrázkem. Takže já vím, že někteří z vás abychom eh, napomáhali metodicky, eh, tak máme problém eh, potom například s tím, kolik je prostředků, které ještě nejsou splaceny na konci roku, onen real. Závazky už jsou jasně stanoveny a pak je zapotřebí vyplatit ty prostředky někdy v roce nebo v dalším roce ve dvou letech se toto objevuje, ale je to jako v politické debatě. Eh, v politické debatě se říká, no tak ještě přijmeme nějaký další závazek eh, v roce 2014-2015, tam je 50 milionů ta mm, rozdílu mezi závazky a platbami. A to už přece nejde. Máme tu problém tedy eh, s tokem a problém s nahromaděnými prostředky a to je od roku 2013, opět to bude problém na konci roku 2014. V tomto ohledu eh, se ještě sejdeme, budeme mít skupinu na eh, vysoké úrovni o veřejných financích, to bude 24. září, se zástupci rady, komise. A samozřejmě budeme diskutovat právě o této situaci. Na základě toho, co jste někteří řekli, situace není tak eh, snadná, protože některé státy později posílají své účty, faktury, některé je posílají například v listopadu, v prosinci, a pak nemohou být vyplaceny eh, a, a eh, Eh, tam není umožněná zase z finančního eh, nařízení víc než 60 eh, denní odstup, lhůta u těch faktur. Takže je zapotřebí, abychom se pořádně podívali na to, o čem mluvíme. Je zapotřebí se podívat na jednotlivé kontrolní mechanismy, které jsou, tu jsou jak na rovně komise, tak v členských státech, abychom si udělali jasnou představu o realitě toho, co není vyplaceno. Ehm, někdy si vyměňujeme názory a, argumenty a, pro, a říká se, že za každý problém se nakonec najde nějaké řešení. Ehm, nicméně ehm, tak dlouho se chodí se čbánem pro až se ucho utrhne. Takže a teď nevím o toho finančního toku, teď nevím, možná jsem naivní, protože jsem tu nový, ale mm, možná pokud můžeme tyto široké rozestupy mezi, zás, mezi závazky a platby Eh, eliminovat, tak by to byl dobrý způsob, jak dosáhnout toho, že ty závazky budou realizovatelné. Ale asi bude zapotřebí si na to ještě počkat. To nebude hned. Eh, ohledně priorit eh, důvěřuji důvěřuji tomu, že se nám podaří najít správnou hierarchii, pořadí těch priorit. 29. 30. září a pak 1. října budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích Eh, také s paní zpravodajkou. A to je, myslím, pro nás všechny povzbudivé. Takže budeme mít ještě příležitost se k tomuto tématu vrátit. A ještě než se pustíme do semináře, do toho brainstormingu, tak bych vám chtěl mm, navrhnout na další měsíce, abychom se zabývali ještě dalšími zprávami, a to je mobilizace finančních prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Předám slovo paní zpravodajce Patrici Šulin, která bude hovořit o návrhu zprávy o využití prostředků eh, z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci žádost kom, Comunidad Valenciana ve Španělsku. A tam se jedná o milion eh,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 Zdravím všechny, kdo tady ještě zůstali, jak řekl pan předseda. Eh, je tady žádost o pomoc z EGF na pomoc eh, s reintegrací pracovníků, kteří byli propuštěni v metalurgickém průmyslu v oblasti Comunidad Valenciana. Ta mm, vyžádaná pomoc eh, je 1 milion 9 tisíc 184 euro. Tento region byl těž tvrdě zasažen E, globalizací a žádal v minulost, e, pomoci v minulosti až do e, prosince 2013 633 osob ve 142 podnicích byli propuštěni. Kromě toho v letech 2008 až 2012 přibližně 15 000 pracovních míst bylo ztraceno Propouštění v metalurgickém průmyslu jsou důsledkem finanční ekonomické krize. Na opatření kofinancovaná z EGF mají Eh, pomoci 300 pracujících. Eh, je to personalizovaná pomoc propuštěným pracovníkům ve formě mm, poradenství, školení, podpora podnikání a podobně. Španělské úřady začaly implementovat tato opatření v červ, 20. června 2014, aby Eh, pomohly rychlou pomoc propuštěným pracovníkům. To je desátý požadavek eh, v rámci rozpočtu 2014 a Španělsko předložilo svoji žádost 25.3. letošního roku. Evropská komise vydala své posouzení 8. Mm, žádost plní um, kritéria pro, um, podle nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení globalizaci. Já souhlasím s návrhem komise poskytnout finanční pomoc Španělsku na základě tohoto nařízení. Také se těším na vaše komentáře, na vaše návrhy a udělám všechno pro to, abych je zařadil do své zprávy. Děkuji vám. Děkuji vám, paní zpravodajko, za toto objasnění. Máte k tomuto nějaké připomínky, návrhy? Nikdo se nehlásí. Výbor se bude zabývat pozměňovacím návrhy, bude hlasovat o této zprávě 6. října. 6. nebo 7. října. Předám slovo Polu Rubigovi, který nám představí zprávu o e, žádosti e, regionu Genk v Belgii. Prosím. Oui, monsieur le président. Euh, un, un relatório que... Děkuji, toto je zpráva, která navrhuje aby se tady zmobiloval víc než milion eur pro Belgii Eh, návrh Belgie předložila v roce 2013 a doplnila to ještě 12.6.2014. Tato žádost je v souladu s veškerou legislativou a s veškerými legálními požadavkami eh, tohoto fondu a proto v tom nevidíme problém. Eh, můžeme to přijmout. Bylo to již přijato ve výboru pro zaměstnanost. Zde 1. 10. vyprší lhůta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů a hlasovat se bude 6. či 7. října a potom to půjde na říjnové plénum. Děkuji. Děkuji vám, pane Fernandezi, za toto zastoupení. Eh, je k tomu nějaká otázka, připomínka, návrh? Ne, není tomu tak. Můžeme tedy diskutovat o našem semináři, v našem brainstormingu. A budeme tedy pokračovat in camera. Ti, kdo nejsou spolupracovníky eh, členů výboru mohou odejít a já jim děkuji za dosavadní mm, účast v průběhu tohoto dopoledne.